o tom informovat. Dále je um, zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Pan Fidanza je tady. Počkejte chvilku. Pan Fidanza je tady, takže Karlo, eh, zavadní eh, infrastruktury pro infrastrukturní paliva pro prezentaci pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne všem. Eh, co se týče této zprávy, tak máme přes 300 pozměňovacích návrhů a proto ten výsledek je velmi důležitý a ukazuje se tedy, že o tuto záležitost je velký zájem. Já jsem začal s analýzou jednotlivých eh, pozměňovacích návrhů a mohu říci, že hodně těchto návrhů bylo velmi pozitivních a ubírají se eh, stejným eh, směrem jako ty myšlenky, které jsem zahrnul do mého návrhu. A mohu říci, že ty kompromisní návrhy, ohledně kterých se dohodneme se stínovým zpravodajem, tak jsem přesvědčen o tom, že budeme schopni mít zprávu hotovou, protože je to opravdu velmi ambiciozní záležitost. Jsme si vědomi toho, že zde existuje Eh, skepse ze strany mnoha členských států. A mohu říci, že eh, některé ty poznámky na základě těch eh, pozměvacích návrhů. Konkrétně mám na mysli jeden blok pozměvacích návrhů, který se týká těch jednotlivých dat, kde máme dosáhnout našeho cíle. Já bych chtěla říci, že nemám ještě zcela jasné stanovisko ještě ta jednotlivá eh, stanoviska nebyla pozměněna, především co se týče stanoviska Evropské komise. A to je věc, kterou budeme muset projednat se stínovým zpravodajem, stejně tak jako s radou. A potom uvidíme, zdali můžeme mít určitý manevrovací prostor pro vyjednávání. Máme tady blok pozměňovacích návrhů, který se týká národních zájmů. Především eh, to, co se eh, týká posílení národních strategií a ten eh, fakt, aby tyto byly co nejtransparentnější a všechno, co má na zřeteli ty jednotlivé alternativy a kde existuje neutralita z hlediska technologie, aniž bychom nestratili ze zřetele to, že tento trh se vyvíjí, co se týče výzkumu. A také si musíme uvědomit, eh, jaká opatření, eh, jak, jaký dopad mají tato opatření na malé a střední podniky. A musíme se snažit o užší spolupráci mezi členskými státy, mezi regionálními místními úřady a mezi podniky. A to při dosažení strategických národních eh, plánů, tedy jejich cílů. Co se týče pozměňovacích návrhů, elektřina, sektor tedy elektrické energie, Mnoho kolegů projevilo zájem o to, abychom zachovali technologické normy, které již dnes máme na stávajících trzích. A já si myslím, že to je velmi široký cíl, ale nesmíme ztratit ze zřetele ten hlavní cíl. A to, že v určité době bychom měli dosáhnout jednotného standardu tak aby uživatelé 28 členských států mohli využít této sítě, která by měla stejné standardy ve všech členských státech. Pokud jde o jednotlivé cíle, tak eh, musíme zachovat ty povinné cíle a musíme na ně nahlížet eh, z realistického úhlu pohledu. Musíme být realističtí, co se týče především eh, současných eh, prognóz komise. A já si myslím, že když zachováme celý tento plán, tak bychom mohli dosáhnout těchto cílů. Některé pozměvací návrhy se zmiňují o odvětví elektrické energie a leteckého průmyslu, tedy letišť. Já si myslím, že tyto pozměňovací návrhy jsou určitě důležité. Potom tady máme některé pozměňovací návrhy, které se týkají toho, že by se eh, některé části musely vyškrtnout. O tom musíme určitě hovořit se stínovým zpravodajem. Já si myslím totiž, že je důležité, abychom zachovali specifické cíle a ty povinné cíle. Proto ten můj výchozí bod se liší od toho, co oni navrhují Nejedná se tedy tolik o ty indikativní cíle. Ale jak říkám, to je jedna z ústředních e, věcí této fáze a budeme muset o tom jednat. A máme podobný e, problém, e, pokud jde o vodík. Jsou tady pozměvací návrhy, které o tom hovoří. A to, aby se použila tato technologie. A o tom musíme také hovořit a také o těch eh, pozměňovacích návrzích, které se zmiňují o zemním plynu. Stejně tak to, co je v písmenu G a v písmenu H. Je to všechno dosti komplikované a myslím si, že bychom měli dospět eh, k dohodě, mít tedy nějaký kompromis, který by zastupoval zájmy našich kolegů. Potom jsou tady ještě další specifické body, eh, článek 7, eh, například informace pro spotřebitele. Všichni souhlasíme s tím, že informace musí být jasnější a transparentnější, pokud jde o spotřebitele a že musíme mít alternativní paliva. Já sám jsem se snažil, aby se zohlednilo ještě více opatření a já si myslím, že můžeme dosáhnout eh, dobrých věcí v zájmu spotřebitelů. A také existuje podobné stanovisko, například co se týče části 3. Eh, tam se hovoří o normách. A také já si myslím, že zde bychom se měli snažit se ubírat stejným směrem. A potom je tam část, která hovoří o e, revizi nařízení. Tam se hovoří o přepravě nebezpečného zboží. A já si myslím, že to je věc, která nás omezovala, pokud jde o tu možnost e, používat e, některé druhy dopravy v, na interních tratích. Evropská komise předložila úpravu, návrh a my se chceme podívat na to, jestli ten pozměvací návrh by nám mohl vyhovovat. V tom smyslu, že by se mohl používat tento druh plynu. Protože bude-li, to tomu, bude-li tomu tak, tak tím pádem bychom vyřešili náš problém. Závěrem. Já tedy eh, analyzuji všechny pozměňovací návrhy. Během několika dnů se sejdu se stínovým zpravodajem a já tedy jsem vám k dispozici a pokusím se být s vámi v kontaktu a pokusím se, abychom dospěli ke kompromisu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Tuk z SAD. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V podstatě jsme spokojeni s návrhem zpravodaje a Máme jenom několik bodů na doplnění, případně pozměňovacích návrhů. Začnu tedy tím, že v podstatě, co můžeme podpořit, což je eh, posílení národního strategického rámce, to je důležité, aby byly i národní jaksi eh, střednědobé cíle a aby eh, v oblasti transparentnosti bylo také to napojení eh, lokálních orgánů. Pak máme jednu věc, kterou, mm, na kterou musíme dávat pozor. U těch národních eh, modelů pro proud, pokud chceme tedy podporovat elektromobily, tak musíme dbát na to, z, jaké, z jakého zdroje ta energie Přichází tedy lepší z zeleného proudu, nikoli z jaderné energie, getiky. A také bychom chtěli e, zohlednit to, že dopady této e, legislativy na malé střední podniky budou také brány v úvahu. Tím to jsou také, e, tím jsou míněny rodinné čerpací stanice, například. Dále vítám, že kolega Fidanca eh, se drží závazných kvantitativních cílů, to podporujeme, musí být možné, aby eh, aby ta infrastruktura byla vázána eh, mm, kvalitativními cíly a společně bychom měli se snažit hledat formulace, Eh, které mm, tedy budou eh, rozmělňovat tu závaznost, tak abychom jim řekli ne, pokud tam bude všechno andikativní nebo přibližně, tak to je podle mého názoru oslabení a nepřispívá to k, investič, k jistotě investorů, kteří čekají na tuto legislativu a právnicky také bychom se neměli vydávat do šedé zóny, proto žádné, žádné rozmělňování a nejasnosti. Co jsem chtěl podat jako kompromisní návrh u elektrovozidel, Evropská komise do roku 2020 podala návrh, eh, aby bylo měřitelné, kolik eh, se toho musí eh, vytvořit. Podle komise je to podíl 5 všechny nové přihlášení na členský stát. Ne, já si myslím, že musíme dbát na to, aby to bylo reálné a realizovatelné. Proto jsem měl návrh, abychom tento přístup zachovali, ale 3% eh, měli jako měřítko pro celou EU, ne tedy 5% na členský stát, těch nových přihlášení, protože to je různé. Máme 28 členských států, kde je velice odlišná kupní síla. a e, nemůžeme e, očekávat, že v některém členském státu, kde dejme tomu stojí elektromobily X, takže tam bude tolik nových přihlášení. Pokud chceme 3% do roku 2020, ale z celé Evropské unii, to bych považoval za dobré. Dále ještě jeden, e, jedna věc u LNG infrastruktury. Také ty Um, transevropské sítě, abychom v klíčových um, přístavech, jak jsme již uváděli, aby tam byla závazná závazná pravidla pro budování čerpacích stanic LNG, protože pokud to tam nebude, tak jsme zase um, ambivalentní vůči tomu, co jsme schválili v rámci transevropských sítí. To by byl tedy návrh z mé strany. A na závěr jsem při, pevně eh, přesvědčen a prosím o podporu, že kvantitativní cíle redukce CO2 pilek by měly být závazně v této legislativě Máme k tomu jednu poznámku v té směrně e, něco pro tran, o transevropských sítích. To je bude signál, že to bereme vážně a harmonizace e, těch um, typu dvě, toho bychom se měli držet s ohledem na dva cíle. Jednak musí Mm, dojít ke standardizaci, musí to mm, podpořit výbor pro normalizaci a musí to být interoperabilní po celé EU. Jin, kdy jsem jiného názoru, je, e, jsou ty nové minimální požadavky pro budování infrastruktury na LPG. To je to podle mě není alternativní palivo, to je odpadní nebo vedlejší produkt fosilní energie. A my tady hovoříme o alternativních palivech a proto toto nemohu, nemohu podpořit, ale jinak v podstatě jsem eh, souhlasím s návrhem zpravodaje. Děkuji, vážení kolegové. Když jsme o tom poprvé diskutovali, měli jsme pět zájemců o diskusi. Dnes jich, teď jsem jich napočítal devět, deset ve skutečnosti. Nicméně vyčlenili jsme na toto téma pouhých 30 minut a teď vidím, že nám čas nebude stačit. Proto bych na vás apeloval, abyste byli struční um, a hovořili co nejrychleji. Děkuji, paní Meissner, za liberály. Kann ja versuchen, das kurz Děkuji, já se pokusím být stručná. Já si myslím, že Mnoho je dobrého v této zprávě, už jsem o tom hovořila minule a z naší skupiny jsme předložili deset pozměvacích návrhů. V principu my s tím souhlasíme já si myslím, že je důležité, abychom měli technologickou neutralitu, to je důležité. V případě elektromobility to je něco, co chceme všichni a je to opravdu tak, eh, odkud je ta energie, abychom si to uvědomili, to alternativní či ne. A potom, co se týče typu 2, eh, tak to musíme upřednostnit, protože všechno ostatní by nemělo smysl. Musíme také eh, se snažit o interoperabilitu v rámci železniční dopravy. Neměli bychom hledat něco jiného a něco eh, eh, riskovat. Interoperabilita na letištích, to je důležité, taky co se týče budoucnosti, také je ale důležité, abychom snížili hladinu hluku, ale to je zase druhá věc, ale eh, samozřejmě eh, všechno, co se odehrává eh, na letištích, tak by mělo souviset s elektromobilitou a to si myslím, že bychom neměli ztratit ze zřetele. Co se týče těch minimálních požadavků u LPG, já se pokusím to říci co nejstručněji. Já mám stejné problémy jako pan Atok. Už jsem to eh, řekla eh, několikrát, že LPG není něco alternativního. Já vím, že tam eh, u LPG může být méně emisí, ale Eh, my si myslíme, že pro LPG máme už dobrou, eh, dobrou infrastrukturu a jsou odborníci, kteří říkají, že eh, je důležité mít infrastrukturu pro LPG, takže se musíme podívat na ty pozměňovací návrhy. Co se týče LNG, tak přístavy, to je pro mě důležité. Já si myslím, že už se eh, staví infrastruktura a souvisí to například i s nákladními vozy a já si myslím, že je důležité, abychom měli dobrou síť v Evropě, protože to je dobrá alternativa. Já se těším na jednání a na setkání se stínovým zpravodajem. Děkuji, pan Taylor. <coughs> Sorry, thanks very much, Chair. Děkuji. Já nemám žádný problém eh, se Stroganou Firenze. Já myslím, že bychom samozřejmě měli standardizovat eh, systémy napojení konektoru a podobně, ale důležité v tom je především eh, sledovat cíl, který najdeme vůbec za infrastrukturou alternativních paliv a tím cílem, jak se již dočteme v Bílé knize, je snížit emise CO2 z dopravy o 60 do roku 2050. A podle mého soudu, když chceme tohoto cíle dosáhnout, jak Bílá kniha naznačuje, tedy snížení využívání infrastruktury alternativních paliv tady prokázána no není. Není zcela jasné, že pokud budeme sledovat cestu, kterou navrhuje pan Fidenza, povede to ke snížení emisí CO2. A právě tady vidím ten velký úkol, který před námi stojí. Co tedy musíme udělat? Eh, kromě těch standardů musíme uvažovat také eh, změnu modalit dopravy, aby se lidé orientovali na hromadnou dopravu, jezdili vlakem, na kole, chodili a podobně. A možná to bude znít zvláštně, eh, ale má to své dobré důvody, protože to funguje. Je to osvědčená metoda. A zde vidíme, že podstatná část veřejných výdajů se používá na alternativní zdroje pravi, plav, paliv, ačkoliv neznáme dostatečné standardy a nevíme, že bude eh, dostatečná poptávka, nebo zda ta poptávka naopak nebude příliš vysoká. A také víme, že trh elektromobilů rozvinutý není. Potřebujeme mnohem větší důraz klást na využití obnovitelných zdrojů energie také eh, vím, že bychom mohli uvažovat také o distribuci těchto alternativních zdrojů přímo u benzínových pump, ale zatím se to v praxi nerealizuje a myslím si, že bychom neměli veřejné prostředky investovat do něčeho, co není tak jisté. A proto bych velice stručně na závěr svého vystoupení poukázal na jeden velký japonský retailový řetězec, který investuje do veřejných nabíjecích center nebo nabíjecích bodů. A nevím, jak se jim bude dařit, ale rozhodně mají velkou důvěru v tom, že trh elektromobilů se rozvine a tato zpráva si žádá od podobnou pozornost a já si myslím, že právě tyto investice by měl konat soukromý sektor. V každém případě nejprve musíme proskoumat, zda cíl snížení emisí CO2 se dá nejlépe dosáhnout právě veřejnou investicí do těchto struktur. Děkuji. Děkuji, pan Van Dalen za EKR. Děkuji, pane předsedo. My podporujeme zprávu pana zpravodaje, eh, především eh, co se eh, týče toho, že potřebujeme infrastrukturu. A proto jsme nepředložili žádný pozněvací návrh. Ale nyní bych vás chtěl požádat o změnu. Například o to, že ty eh, mm, skladovací body by měly být povinné. To si myslím, že je věc poněkud. Eh, proto my jsme tedy přišli s pozměňovacím návrhem 125. A eh, chtěli bychom, aby si uvědomil pan pan zpravodaj uvědomil v případě tohoto pozměňovací návrhu 125, takže si musíme uvědomit realitu. Potom Eh, co se týče eh, otázky eh, trhu, tak já si myslím, já si myslím, že bychom zde neměli my nic ukládat. A potom, co se týče LPG, tak si myslím, že to bychom měli ponechat stranou. Ale především bych chtěl, abyste se podívali na pozměňovací návrh 246 tam se hovoří o dodávkách elektrické energie. v přístavech, eh, v přítech, v přístavech transevropských sítí, protože já si myslím, že když eh, se nacházejí lodě eh, v přístavu, včetně těch říčních přístavů naší transevropské sítě, tak potřebujeme elektrické motory. Děkuji. Juski nõus eelkõnelejatega, et just alternatiivkütuse infrastruktuuri kasutuselevõtu direktiiv. Vážení kolegové, já souhlasím také se svými předřečníky. Když se podíváme na směrnici o infrastruktuře pro alternativní paliva. Vidíme, že to snižuje naši závislost na fosilních palivech, ale potřebujeme také alternativní akční plány pro alternativní paliva. Ja väga lühidalt ähm, räägin oma muudatused. Jinak se nám nepodaří dosáhnout cílu, které jsme si stanovili. Äh, chci upozornit na některé pozměňovací návrhy, které jsme podali. Äh, jeden pozměňovací návrh se Eh, týká eh, terminologie recharging station a recharging point, kde by bylo možné, aby tedy stanice, tedy nabíjecí stanice recharging station mm, by bylo možné nabít více než jedno vozidlo. Také mám, jsem podala několik pozměňovacích návrhů, ohledně nových požadavků, které by se aplikovaly které by platily pro nová vozidla, nové dobíjecí stanice. Ehm, pak tady máme projekt, kdy se snažíme vytvořit dobíjecí síť pro celou zemi a nechceme, aby investice do toho přišly na zmar. Dále mám eh, několik pozměňovacích návrhů týkající se počtu těch doběcích ehm, bodů nebo míst. Děkuji, poste. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, zpravodaji za eh, odvedenou práci. Bohužel my nesouhlasíme s řadou věcí, které tam ehm, jsou, ale minutně nesouhlasíme s návrhem komise, co se týče uh, samotné celkové této zprávy. Obecně mm, e, jsme se shodli na tom, že cokoliv uděláme, bude, o tom rozhodne trh, rozhodne spotřebitel. Samozřejmě členský stát bude povinnost um, vytvořit tu infrastrukturu. My se domníváme, že 2020 je příliš e, brzo pro to e, rozjetí toho. A současně je dobré ty diskuse vést. To eh, samozřejmě technologie se vyvíjí, ale několik věcí, které eh, jsem chtěla řešit. Podala jsem pozměňovací návrh 376. Komise se domnívá, že ty německé zásuvky typu 2 by se mělo, jediné, co by se mělo prosazovat, ale už někdo tady zmínil Japonsko, konektory také v Británii, z Británii. Um, takže já doufám, že komise nerozhodne, že chce určitý typ produktu, protože to by nebylo akceptovatelné. Trh rozhodne. Samozřejmě musí být interoperabilní i každá technologie, ale co se týče tady pozměňovacího návrhu 205 eh, zase eh, do roku 2020, my opět nevíme, kolik elektromobilů bude. Je to předčasné v každém případě. A poslední podpora přenesených pravomocí, to my nepodporujeme. My věříme, že členské státy si musí určit vlastní politiku pro e, to, jak dosáhnout těchto cílů a respektovat subsidiaritu a také geografii a potřebu flexibility, protože chceme nákladovou efektivitu. Co tam není napsáno, je, že samozřejmě tato infrastruktura bude stát miliardy nebo ještě víc a nikdo neví, kdo to, jak se to zaplatí, takže musíme e, být praktičtí. Já jsem tady zmínila pár věcí. Celkově za to hmm, to dále projednáváme a budeme pokračovat v těch diskusích a děkujeme um, zpravodaji za práci, kterou odvedl na této zprávě. Pan Kramer? My jsme samozřejmě proto, aby všechny technické možnosti byly využity a aby se snížily emise. Máme ambiciozní cíl. Sektor dopravy by měl do roku 2020 ušetřit 20 emisí na základě roku 2090, což je dobrý cíl, protože emise v dopravě stouply, přičemž v průmyslu se snížily, ale problém tím nevyřešíme. Automobilismus má pět nevýhod. Emise, to lze řešit elektromobily, ale pouze pokud ten řetězec bude fungovat lépe od produkce, využití až k recyklaci. E, to u těch elektromobilů vůbec e, zatím nefunguje. Mm, aby Eh, bylo by možné snížit emise 20%, pokud by se použili jenom materiály, které jsou na trhu. Eh, u elektromobily jsou u nižších rychlostí lepší. Ehm, náklady, jak víte, každé auto v Evropě je dotováno. Ehm, takže vlastně elektromobily se nemohou dostat na eh, čísla, která teď máme. Dále počty nehod, na tom se nic nezmění. A dále od roku 2020 se spolková vláda zavázala, že eh, eh, omezí tedy Eh, vlastně objemy vyasfaltovaných ploch. Tak to musíme jít jinou cestou. Samozřejmě plyn je lepší než, dý, než nafta nebo benzín, ale také plyn je uh, konečný. Eh, k tomu byli potřebují litium a to, je, to se nalé, nalézá také ve spodných oblastech, na tom nechceme být závislí. Samozřejmě ano, říci obnovitelným energiím, to je správné. 20 eh, emisí CO2 ovšem vzniká z kácením eh, lesů, eh, klešních pralesů. Proto musíme mít celkový, celkový pohled na alternativní zdroje. Samozřejmě jsou i pozitivní příklady e-bucks, které eh, eh, vlastně jsou v rozkvětu a nedostávají žádné eh, peníze od státu. Já bych se proto zeptal, proč by automobilový průmysl um, um, prostředky na elektromobily. Elektromobily to je prastará historie. Já jsem z Berlína už někdy v roce 1800 byly eh, první tramvaje hele, na elektriku. Eh, proč ještě teď nemáme tak dlouho po té elektromobily, to je otázka. Eh, mě by zajímalo, to, především chci říct, že potřebujeme jinou mobilitu, protože bez jiné mobility nezabláníme změnám klimatu Obojí je možné, ale e, jinou, jiným typem mobility, nikoli jiným e, typem automobilů. Samozřejmě někde jsou lepší elektromobily, e, proto potřebujeme úpravu těch zásuvek na dobíjení. To samozřejmě potřebujeme. Potřebujeme i co se týče lodí, třeba v Benátkách, Eh, tam jsou obrovské emise z lodí, nikoli z automobilů. Děkuji vám. Mr. De Grandes. Pan De Grandes, prosím. De. Děkuji, pane předsedo. Eh, cíle, které představila komise ve svém návrhu a které zmiňuje eh, pan zpravodaj a které sleduje s přílišným nadšením, bych chtěl říci, aniž bych nechtěl to nějak eh, příliš kritizovat. Já si myslím, že se nacházíme v krizi a musíme být realističtí. Stavět nové infrastruktury, to možná není v současné době věc nejrozumnější, protože eh, infrastruktura by vedla k eh, vysokým nákladům. Musíme být obezřetní, chceme-li plánovat nové infrastruktury Jinak já si myslím, že v rámci eh, eh, reality a uvědomění si reality, tak určitě eh, dospějeme, dospějeme k dohodě s panem zpravodem. My jsme navrhli několik pozměnicích návrhů, které upravují zprávu pana zpravode. Co se týče obchodování s elektromobily, tak my jsme navrhli, aby bod nabíjec, počet bodů nabíjecí, počet míst nabíjecích stanic byl každé dva roky revidován na základě eh, skutečné situace. My si myslím, že v případě elektromobilů by bylo dobré, aby se nabíjeli a dosáhlo se méně emisů. Také si nemyslíme, že by měly být inteligentní počítadla v případě soukromých eh, nabíjecích stanic. My si myslíme, že to povede k přílišným nákladům. A eh, závěrem v jedné příloze jsme přišli s svým návrhem, který souvisí s eh, technickými charakteristikami, které má mít nabíjecí stanice. Pan zpravodaj předložil něco podobného, takže si myslím, že dospějeme k dohodě. Co se týče nabíjecích stanic pro zemní plyn, tak my jsme navrhli, aby ty stanice nemusely být být pevné. A co se týče nabíjecích stanic vodíku, tam navrhujeme snížení. Komise navrhuje, aby tam byla nabíjecí eh, stanice na každých 100 kilometrů do roku 2020. My chceme toto vyškrtnout a chceme, aby členské státy na základě poptávky vodíkových, eh, vodíkových vozů toto mohly eh, uspůsobit do roku 2020 na základě skutečné potřeby. Děkuji, paní Sehnalová. Eh, já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Určitě z mnoha body se eh, dá souhlasit. Já bych chtěla jenom stručně okomentovat eh, vlastně osobní pozici ke třem pozměňujícím návrhům. Budu patřit k těm, kteří se budou, nebo kteří podporují spíše orientační než povinné vnitrostátní cíle pro budování Eh, dobíjecích stanic do roku 2020, eh, včetně toho požadavku, aby minimálně 10 eh, těchto stanic bylo veřejných. Opravdu si myslím, že budování této infrastruktury by mělo výrazně odrážet místní podmínky, podmínky regionu, ale zejména tedy uživatelů elektrických vozidel. Toho se tedy týkají pozměňující návrhy 216 a 223. A pak bych ještě chtěla upozornit na pozměňující návrh 237 který je určen uživatelům, kteří si již pořídili nebo v nejbližší době si budou pořizovat e, elektromobil s jinými normami pro dobíjení a tito uživatelé by měli mít jistě právo, aby e, mohli e, užívat tedy stávající normy až po celou dobu tedy životnosti toho, toho vozidla. Takže děkuji za zvážení. Mr. Děkuji, pan Benin. Uh, yes, thanks. Just... Děkuji. Já si dovolím jenom několik poznámek elektromobilům. Já myslím, že musíme eh, mít na paměti, že eh, nabíjecí místa eh, doma musí být těmi hlavními pro nabíjení elektromobilů, ale zároveň musíme nabízet rozumné Eh, rozumně přístupné nabíjení, nemůže těch míst být příliš mnoho. Také si uvědomuji, že veřejné nabíjecí body budou trošku jiné než ty, které jsou soukromé. A zároveň mám jistou obavu z návrhu 44, Eh, což se týče inteligentního měření, respektive odstranění inteligentního měření z textu. Eh, ITRE nám říká, eh, že toto může být v rozporu s právními předpisy. A proto k článku 4.6 inteligentní měření bych doporučil kompromis a možná by se nad tím mohl zpravodaj zamyslet. Možná to totiž není kompatibilní se stávající právní úpravou. Pokud jde o interoperabilitu, to je důležitý bod, jak řekla paní Foster, máme již stávající standardy, které v Evropě platí a mm, Máme tedy stávající konektory, které fungují, proto je důležité, aby ty veřejné nabíjecí body odpovídaly i současným standardům. A já myslím, že je poměrně snadné vytvořit mapovací technologii, která vám řekne, jaký standard tam platí. Pokud byste se třeba eh, vydali se svým elektromobilem někam, kde má být nabíjecí stanice a pak zjistíte, že je podle jiného standardu, tak to jistě nepomůže, proto je důležité, aby těch standardů splňovala několik a zároveň, jakmile se objeví nová technologie, tak se případně nabíjecí místa upraví. Tady si žádáme flexibilitu. Děkuji. Děkuji, Benjene. Já jenom stručně za sebe řeknu pár slov. Já v zásadě souhlasím s panem Kramem. Já nejsem příliš takovým zastáncem elektromobilu jakožto nějakého všeléku pro veřejnou, pro soukromou osobní dopravu. Slyšeli jsme o různých problémech, které mají a zároveň se musíme uvažovat o tom, jak vlastně vyrábíte elektřinu. Zatímco, eh, když eh, železnice vždycky tvrdí, že ty jsou eh, nejekologičtější, protože jsou elektrifikované a teď se klademe otázku, z které jaderné elektrárny nebo jiné, nebo uhelné elektrárny nakonec ta elektřina pochází. Takže zcela upřímně já nejsem až tak přesvědčen o tom, že elektřina je budoucností osobní silniční dopravy ale zároveň si uvědomuji, že musíme hledat alternativy, které nepotřebují fosilní paliva. A zdá se mi, že tato zpráva nás vede eh, k návrhu eh, v tom smyslu, že elektřina je dobrá na půdě a LNG je výborné v přístavech, ale to je teorie, která mě osobně nevyhovuje pokud se podíváme na společnost Tanaline, které konvertují svá plavidla na metanol, ale nezmiňuje se tam eh, žádná další informace o metanolu. A proč? Komise nemá ráda metanol, ale podívejme se, velcí hráči mezi loděmi, jako například společnost Tanak, eh, pokud není zmíněna, je to poněkud zvláštní. Ukládání a skladování LNG má také své problémy. Klademe si otázku, jak to skladovat e, za tak nízkých teplot, jak zajistit e, dodržení té nízké teploty. To je také energeticky náročné dlouhodobě. Proto žádám obezřetnost. Důležité je, abychom nesázeli všechno na jednu kartu, tedy všechno na elektřinu ehm, a všechno na LNG u lodí nebo u námořní dopravy. Proto se velice těším na názor komise, proč konkrétně nezmiňuje metanol. A myslím si také, že jde o získání nejen jediného alternativního zdroje, nýbrž dalších alternativních zdrojů také pro eh, naši eh, dopravní potřebu a samozřejmě snažíme se o snížení emisí, to je logické, chceme eh, opouštět fosilní pravidla, plavi, paliva, ale uvědomme si, musíme to vnímat komplexně. Na celý dodavatelský řetězec nás musí zajímat, ještě než řekneme, to a to je nejekologičtější způsob dopravy. Pan Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Pane předsedo, z mého eh, hlediska to, že seznam eh, řečníků narostl z pěti na více než deset, je pozitivní, takže děkuji. Eh, nej, druhý více než deset jsem řekl. Druhý důležitý aspekt je, že s velkým zájmem jsme sledovali nejenom počty předložených pozměňovacích návrhů, ale také výjimečnou kvalitu těchto návrhů. já musím říct si od začátku, že velice málo těch pozměňovacích návrhů je věci, s kterými bychom nesouhlasili. To je tedy um, známka kvality práce, která šla do těchto návrhu. Věříme, že je prostor na zlepšování tohoto návrhu. Také jako zpravodaj vidíme určitý posun e, ve většině těch předložených návrhů. Máme pět hlavních aspektů, které jsou e, zakotveny v návrhu legislativním. První je, že potřebujeme závazný národní rámec neříkám zjednocený evropský, ale národní. Je to skutečně eh, pokus posílit vnitřní trh mm, na základě národní politiky, které mm, má řadu společných věcí, aby společný trh byl posílen. Máme pravděpodobně určitý prostor v tom, do jaké míry budeme explicitní v těch cílech, ale cíle potřebujeme. Mnozí z vás to zmínili. Nebudou e, soukromé investice, pokud nebude určitá předvídatelnost v národní strategiích pořadu let. A tady věříme, že časová perspektiva 2020 je správná. Hmm, máme pravděpodobně prostor, jak lépe kvalifikovat numerické cíle, které byly navrhnuty. Dovedu si představit na, na ty dobíjecí stanice, bychom mohli vyjmout ty soukromé a z, e, měřit se na to, co je základní zájem, totiž veřejně dostupné, přístupné. Stejně jako vy, pane předsedo, e, mě leží na srdci, abychom eh, tam eh, všechny alternativy. Metanol, nemáme nic proti metanolu, ale v době přípravy legislativy nebyl v podstatě zájem o tento typ paliva. Ale věřím, že návrh zprávy vlast, eh, bere ohled na to, že všechny typy paliv by tam měly být. A také e, všechny možnosti, všechny druhy dopravy. Druhý kritický bod jsou standardy. Potřebujeme jednotné standardy v Evropě, jinak nebude jednotný evropský trh těchto alternativních paliv. My jsme velice otevřeni vůči tomu, jaký co bychom eh, mohli nabídnout některým členským státům, eh, jak si v přechodné období, které už investovaly hodně do jiných standardů, například ten elektrický standard, který navrhujete, ta by bylo minimál, minimum, takže by tam byla možnost mít dobíjecí stanice, kde by byly dva standardy. To je um, akceptovatelné pro nás, pokud i tam bude zakotveno, že celkově směřujeme k jednomu standardu. To je kriticky důležité. Dále mm, spotřebitelské opatření. My věříme, že bychom měli některá opatření tedy zachovat. Eh, co se eh, týče těch biopaliv, tam byli spotřebitelé velmi zmateni. Takže jednoduchá opatření, jak navrhli někteří členové tohoto výboru a zpravodaj ve svém návrhu, tak ty jsou ty, ty, ty se těší tedy podpoře. Eh, časový harmonogram, prosím, ne, eh, dívejte se až do roku 2030. Věříme, že kritická rozhodnutí E, musí padnout do roku 2020. Pokud chcete doladit některé závazky, například LNG pro námořní a podobně, tak můžete, jak někteří z vás navrhovali, více e, se věnovat e, hlavní síti, té jadrové síti. O to takže rok 2020 je naprosto zásadní. Také s ohledem na to, že některé závazky, které byly přijaty například pro námořní dopravu zase, e, ty e, surfařské zóny, e, které ty, ty volné zóny, které zase volají po těch investicích, ne tedy až do roku 2030. Některé návrhy a ta zpráva eh, důležité je tedy, aby to nebylo další finanční závazek pro národní rozpočty. To také bylo eh, diskutováno s vámi. My eh, stanovujeme kvantitativní cíle, protože věříme, že to je hlavní věc pro soukromé investice. Současně věříme, že je dobré zdůraznit, že tato legislativa není o tom, aby se vynakládaly další dodatečné veřejné prostředky. Máte chcete k tomu něco dodat? Ano, Chtěl bych říci, že jsem velmi spokojen s touto diskuzí a dokonce více s touto diskuzí než s tou minulou. Děkuji za všechny, eh, děkuji všem kolegům, kteří se přihlásili. Já si myslím, že přestože tady máme hodně téma, tak se určitě dohodneme se stínovým zpravodajem a dosáhneme dobrého výsledku. Ale samozřejmě nejsem zas tak naivní, abych si myslel, že prostřednictvím této směrnice vyřešíme všechno nebo že dosáhneme všech eh, cílů rozhodně do roku 2050. Asi ne, já jsem eh, samozřejmě realista, já jsem si vědom toho, že je to věc komplikovaná, ale obecně, eh, co se týče trhu, eh, trhu s alternativními palivy, tak existuje tady možnost, že dosáhneme nějakého výchozího bodu, protože jinak se Eh, dostaneme do dilematu, co bylo dřív, slepice nebo vejce, protože nemáme infrastrukturu, protože není trh a není trh, protože není infrastruktura. Já si myslím, že ten aspekt eh, pozitivní návrh komise spočívá v tom, že je to výchozí bod. Já si myslím, že bychom měli mít eh, právní rámec eh, pro to, abychom mohli začít s investicemi, s veřejnými investicemi a se soukromými investicemi, protože tyto dvě oblasti tady mohou investovat. Tady to, to tady bylo zmíněno, tak aby ten rozvoj infrastruktury odpovídal souběžnému růstu trhu. Zde, eh, na toto bychom se měli zaměřit. A to, co řekl pan kolega Taylor, Eh, tady tato jistota těch eh, prognóz a že by se to mohlo odrazit eh, v číslech, například, že by se snížily emise. Takže tato jistota, no tak tuto jistotu já vám nemohu poskytnout. Ale vzhledem k tomu, že byla vypracována studie ze strany Evropské komise, tam byly poskytnuty některé odpovědi. Můžeme je považovat za realistické či ne. Ale věřte mi, že se někdo touto otázkou zabýval. A co se týče použití LNG, moje stanovisko se liší od názoru některých kolegů, protože já si myslím, že rozvoj nula od nuly až do povinnosti eh, bodů těch eh, dobíjecích stanic ve všech přístavech, já si myslím, že tady musíme umožnit určitou flexibilitu členským státům. Dávám konkrétní příklad. U mě, v naší zemi, na určitý počet kilometrů eh, existují přístavy, které jsou součástí dohody TN a musí se uskutečnit investice, veřejné investice ve všech těchto přístavech, a nebo to můžeme nechat v rukou členských států, aby to definovali na základě logiky trhu. A například, eh, když eh, máte v nějakém přístavu infrastrukturu a v nějakém jiném přístavu, který je 40 km vzdálený, tak tam ta infrastruktura nebude. Já si myslím, že to je rozhodnutí, které se musí ponechat v rukách členských států. Já si myslím, že některé eh, body si budeme moci vyjasnit, až se sejdeme se stínovým zpravodem a děkuji za všechny vaše příspěvky. Děkuji. Hlasovat se bude 26. listopadu podle plánu, pokud by se mohl zpravodaj sejít se stínovými zpravodaje a pracoval na kompromisech, možná se to nestihne, ale pokusme se dodržet termín 26.11. prohlasování. Děkuji vám všem a dále bude eh, do, další bod pod sedm. Chci ještě doplnit kolegům, že eh, nemáme moc času, budeme se nyní věnovat eh, dávání balíčků. Pan Danta, děkuji, paní Děkuji mnohokrát. Chci zdůraznit, že toto téma spadá do problematiky elektronického obchodování, ale zároveň jde o celní interoperabilitu, zároveň e, o e, hospodářskou soutěž bylo předloženo 55 pozměňovacích návrhů a e, je to tedy 39 z těchto návrhů na základě kompromisu. Jde o integrovaný rozhodování balíku a to v e, sektoru volné soutěže v oblasti poštovních služeb, vytvoření značek a zároveň bereme v úvahu aspekty životního prostředí Eh, pokud jde o kompromisní návrhy, tak některé návrhy nedoporučuji, které se mi zdají příliš vzdálené od cíle, který náš výbor sleduje a případně zacházejí tedy příliš daleko do jiného sektoru. Pokoušel jsem se o stručnost. Výborně, děkuji mnohokrát. Paní Meissner. Ja, ich kann das auch. Eh, já budu také stručná. Eh, děkujeme za eh, práci pana zpravodaje. On už tady není, ale já mu tedy poděkuji potom osobně. Takže jak to vypadá? V mnoha oblastech máme stejný názor. Já jsem nepředložila zase tolik pozměňovacích návrhů a to, co jsem předložila, bylo potom zhledněno v kompromisu. Ty kompromisy byly dobře vybrány a proto mohu říci, že eh, pan zpravodaj eh, vypracoval velmi dobré stanovisko a v mnoha věcech tedy souhlasíme, takže nic eh, dalšího bych tomu neřekla, budeme potom hlasovat. Já... Děkuji, paní Lichtenberger. Eh, ano, já eh, ve většině případů souhlasím eh, s posměvacími návrhy a myslím si, že to odpovídá. Já bych měla v případě pozměňovací návrhu D měla toto přání. Já jsem poukázala na to, že to, co se tady, tady píše, takže se nejedná o e, cíle, které byly e, stanoveny v environmentální politice EU. E, jedná se o, o pobítky v případě doručování balíků a malých jednotek. Já jsem to poslala e-mailem a že bychom tam měli doplnit takovou kratičkou větičku a tak, aby to nebylo v rozporu s cíly Evropské unie, co se, čí, co se týče snížení přepravy a e, přepravy tedy velmi malých e, jednotek. A to je vše. Děkuji. Thank you. Nobody else, Mr. Děkuji. Nikdo z jiný se již nehlasí. Pan Stein z DG Markt. Yes. Ano, děkuji, dobrý den vám všem a děkuji mnohokrát panu Dantanovi a děkuji všem vystupujícím a těm, kteří připravili velmi dobrou a vyváženou zprávu, která je v souladu Eh, se znalostí o odvětví, kterou mám. My ještě dále pracujeme na dalších následných iniciativách, po té, co byla vydána loni zelená kniha. Mohu však v této chvíli říci, že na straně jedné nepřipravujeme žádné nové právní úpravy, které by nějak narušovaly fungování trhu, alespoň ne v této chvíli. Na druhou stranu také platí, že se zaměřujeme na prvky, které se týkají trvalé udržitelnosti. To se odráží v řadě pozměňovacích návrhů a pokud si pročtete zelenou knihu, vidíte, že právě trvalá udržitelnost je velice důležitá. Ehm, a důležité je, e, že k celé problematice přistupujeme holisticky od prvního dne, od samotného počátku a pokud chceme dostupnější, i finančně dostupnější doručovací služby v oblasti doručování balíků, měli bychom se snažit o větší efektivnost mezi operátory, kteří doručují balíky i přes hranice, zároveň e, zlepšení sledování balíků a to nutně ale nemusí nastávat e, na úkor těch, kteří jsou na konci toho dodacího řetězce. V každém případě chci poděkovat všem zúčastněným a velmi na závěrečnou verzi zprávy. Děkuji. Thank you very much, Mr. Dante. Děkuji, pane Dantane. Chcete něco dodat? Ano, dostal jsem návrh paní Lichtenberger a pro mě to problém nepředstavuje, proto navrhnu na zítřek dozorčí večer, že to dopracujeme. V každém případě, že jsem vám viděl 13 minut, jsem ušetřil pro vás. Jste můj hrdina, pane Dantane, to o tom vás mohu ujistit. A dovolím si jenom připomenout, že jste také příkladem všem ostatním členům výboru a dovolím si připomenout, že hlasovat se bude zítra, hlasovat ve výboru INKO by se mělo v prosinci a na plenárním zasedání pak v lednu. Dále nás čeká další bod. To je zpráva pana Bacha. Než si George vezme slovo, tak chci říci, že hlasování o um, právech cestujících bude 17.12. a to protože Eh, tady nejsou velk, zástupci velkých eh, frakcí, takže nám to dává trošku více času. Pan Bach také to s tím souhlasil, mm, snaží se vypracovat nějaké kompromisy s 566 pozměňovacích návrhů, s kterými pracuje. Uh, to jsou návrhy, které jsou od e, naprosto ve prospěch těch e, aerolinek, anebo e, až po takové, které je, je linčují. Takže to bude obtížné. E, je správné si vzít tedy na to, na to si nechat více času. Georgi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se e, domnívám, že kolegové se jistě již setkali s, s tím mm, kompenzací za spoždění a podobně. Takže já chci ří, říci, že díky tomu posunutí termínu máme více času na diskuse, hledání lepších kompromisů a mé přání však bylo, aby přesto tedy došlo k hlasování plénu. To je, myslím, důležité, abychom měli tedy nějaké závěrečné e, stanovisko parlamentu se všemi problémy, které s tím mohou být spojeny. E, je tedy více než 500 pozměňovacích návrhů, to ukazuje, že je to velký zájem. Velká většina těchto pozměňovacích návrhů potvrzuje moji linii, to jest, to není lynč, ale přesto trošku mm, ten e, vy, vyrovnávají ten návrh komise. Základní myšlenky jsou e, v té mé zprávě. Z diskuse se možná dozvěděli, že již některé aerolinky eh, ty body, eh, které tady projednáváme, chtějí prezentovat jako novinky. Jedna známá loukostová aerolinka například řekl oznámila, že chce eh, přepracovat svá pravidla pro příruční zavazadla a podobně. To všechno ukazuje, že jsme na správné cestě že aerolinky přesně vědí, že s některý, některé praktiky už v budoucnu nebudou možné. Nyní připravujeme kompromisní návrhy a stínový zpravodaj, eh, s, s kterým jsem byl v kontaktu, v pondělí mm, jsme svolali schůzi a mm, přesto myslím, že je důležité dnes tedy projednat ještě některé body, takzvané trigger points, to jsou um, ehm, místa, kdy začínají platit nároky na kompenzace, uspoždění a podobně. Článek 6 a 7 pro zjednodušení. Místo tří časových hranic eh, se, na vlakomise jsem stanovil pouze dvě Eh, a pět hodin. Jsou tady různé pozměňovací návrhy kolegů, co se týče toho času, o tom se dá diskutovat. Hlavní bod je také k článku 4 night modding. V případě přebukování je tady, eh, tady snaha to přísně zakázat ze strany některých kolegů. Eh, k odstavci 4 politika no show. Eh, já jsem apeloval na tom, aby byla smlouva o přepravě Eh, zpátečním letu a eh, při zpátečním letu nelze odmítnout tu přepravu. U některých částečných úseků se o tom dá jistě diskutovat. Důležitý bod jsou ty definice neobvyklých okolností článek 2. A pak je tam seznam příloze. pak e, jeden návrh, který se mi zdá zajímavý, to je těch seznam přesných pravomocí, je e, komis, právo komise toto rozpracovat. Podobně jako kolegové ve IMCO bych si přál, abychom tento seznam vypracovali my, to by byl základ a pak komise by to mohla tady přenesenými pravomocemi pravidelně nevědovat. Co se týče hotelových eh, nákladů na hotel podle článku 9.4 neobvyklé okolnosti, tak je tady jsou různé návrhy, eh, znamezení 100 euro, 80 euro až na neomezenou povinnost um, aerolinek také já chci připomenout návrh IMCO, eh, kde je pět nocí a 175 euro. Takže vidíte, jak široké jsou ty návrhy. A i tady myslím, že eh, by mělo být naší snahou vypracovat kompromis. Co se týče insolvence, myslím, že my už v roce 2009 se parlament vyslovil pro úpravu. Návrh komise je příliš slabě formulován, není dostatečně závazný, proto navrhuji, aby tady byla závazná úprava. A k, to tedy k tomu, co řekl kolega. To jsou tedy hlavní body a Eh, z mého hlediska těším se na diskuzi s kolegy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní Savis. Aitäh, härra juhataja, eh, lugupeetud raportöör, head kolleegid. Děkuji. Spravodaj. Eh, děkuji spravodaj. děkuji kolegům a v každém případě chci poděkovat především za spolupráci, protože práva eh, cestujících v letecké dopravě eh, představují komplikované téma, které také vyvolává emoce a to také vysvětluje počet těch pozměňovacích návrhů. Nejprve chci poblahopřát zpravodaj a stínovým zpravodajům popřát jim hodně štěstí, poděkovat jim za práci, kterou odvedli, protože museli skutečně projít 566 pozměňovacích návrhů a jinak také doufám, že výsledek jak, eh, bude vyvážený, to říká i za stínový, stínové zpravodaje. Eh, musíme si uvědomit, že musíme sledovat současnou situaci v letecké dopravě v Evropě. Eh, spolu s několika kolegy jsme navrhli, abychom specifikovali tato pravidla, aby byla jednoznačná a srozumitelná všem účastníkům na trhu Domníváme se, že cestující v letecké dopravě by měli být informováni o svých právech od počátku až do konce cesty, ale v současné době si eh, svých práv tito cestující vědomi nejsou. Proto jsou letecké společnosti v postavení, kdy mají větší moc, protože jsou více informovány, protože když to například ještě srovnáme mezi společnostmi, tak to pak může být problém. Pak existují pravidla pro náhrady za spoždění a podobně. A tady musíme odkázat také na rozhodnutí Evropského soudního dvora. Zároveň bychom si měli uvědomit, že e, jsou také regionální společnosti. E, na ty nesmíme zapomínat a u pozměňovacích návrhů chci doplnit, že důležité jsou také návrhy kompromisní a musíme být schopni zajistit lepší práva cestujících v letecké dopravě a Vzhledem k tomu, že nemáme moc času, nebudu probírat všechny pozměňovací návrhy podrobně, každém případě některé podporujeme, některé ne a doufám, že bude spolupráce se spravodajem velmi pozitivní a nalezneme řešení. Děkuji. Pan Taylor? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A Děkuji také za výborně odvedenou práci. Budu se těšit, že budeme moci dále vaše dílo rozvinout. Také jste zmínil ve svém úvodním vystoupení, Eh, že je nutné dodržet rovnováhu. Jistě rádi uslyšíte, že nebudu hovořit o všech pozměňovacích návrzích, eh, ale jeden z nich eh, číslo 108 se snaží právě o tuto rovnováhu, hm, protože chce, aby byla letecká společnost odpovědná za dodržení smlouvy s cestujícím. Protože eh, velmi málo služeb je koncipováno tak, že by se platilo dopředu za služby. Cestující tedy platí v dobré víře s plným očekáváním, že se mu dostane kvalitní služby. A letecké společnosti by se takto mohly vlastně vyhnout splnění požadavku smlouvy. To by nebylo správné. A další prvky v pozměňovacích návrzích. Ten velký prvek, například ty mimořádné okolnosti. Já ve svém pozměňovacím návrhu doporučuji, abychom se drželi definice Evropského soudního dvora, kdy jde o mimořádné okolnosti tehdy, pokud nebylo možné se jim vyhnout ani tehdy, když byla přijata všechna rozumně proveditelná opatření. Tedy šlo o okolnosti, které jsou mimo eh, možnost ovlivnění ze strany letecké společnosti. Neměli bychom se dostat do nějakého právnického slovíčkaření, měli bychom se držet rozhodnutí soudního dvoru, dvora, který má jasnou definici těch mimořádných okolností a kritérií kritéria, na základě nichž to uplatňuje. Problematika náhrady cestujícím kompenzace Víme, že Konkrétně eh, Rakušané monitorovali takové žádosti o náhradu a došli k závěru, že pokud by byly přijaty návrhy komise, tak velká eh, část těch požadavků by již neplatila. A pokud by se to vyjádřilo finančně, tak to by bylo 2 až 3 miliardy euro ročně které by vlastně letecké společnosti cestujícím nevyplatily v těch náhradách. My samozřejmě nechceme, aby letecké společnosti nějak nenáležitě trpěly, ale zároveň nechceme, aby e, také cestujícím e, nebyli zbaveni možnost žádat o náležitou náhradu. Proto e, v návrzích k článku 1 navrhujeme nové, stanovení nového profilu k těmto platbám náhrad na základě spoždění v délce jedné hodiny, které se kompenzuje částkou 10 euro a 60 e, euro a pak 10 euro za 10, každý 10 minut. Při spoždění více než 5 hodin by pak měl mít cestující nárok ještě na 200 euro navíc. A pokud je to víc než 5 hodin, plus 300 euro. Uvědomuji si, že to je možná eh, trošku přehnané myšlení, ale v každém případě je to rozumný způsob, jak určit výši náhrady, protože v současné době máme návrh komise, který eh, by eh, představoval znevýhodnění řady lidí a zcela jistě není v zájmu tohoto parlamentu postavit občana do znevýhodněné situace, pokud si přeje cestovat. A na úplný závěr Jenom velmi stručně poděkuji za úvodní ustanovení 18a, kdy žádáme letecké společnosti, eh, aby eh, poskytli eh, kyslíkové zařízení těm cestujícím, kteří to potřebují. Také žádáme o bezprostřední vyjednávání v, ve vypořádávání sporů mezi cestujícím a leteckou společností. A dále úvodní ustanovení 29 kde se odkazuje na hudební nástroje, které jsou převáženy jako příruční zavazadlo. Nevím, kolik e-mailů jste dostali vy, ale my jsme jich dostali spoustu a žádali o to, aby lidé, kteří mají velmi cený hudební nástroj, aby s ním směli cestovat na palubě i třeba za příplatek. A proto se těším na zprávy se zasedání eh, stínových zpravodajů a těším se na cestování v duchu optimismu. Děkuji. Děkuji, paní Foster. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a velké díky panu Bachovi ehm, i když nesouhlasíme se vším, co říká, eh, pracoval velmi pilně. Já jsem předložila také řadu pozměňovacích návrhů, Eh, důležité je, že ve Velké Británii nám se neobejdeme bez jednoho návrhu, aby se to vztahovalo také na Gibraltar jakožto britské zámořské území, mm, tak jak bylo v dohodě z roku 2006, to je jenom pro právníky, aby se na to zaměřili. A vrátím se ještě k tomuto aspektu. Také jsem předložil některé pozměňovací návrhy, které vnímám sama jako konstruktivní. Souhlasím také s tím, co se objeví v dokumentu komise, jak to komise ví, a podporujeme tedy ten přesun k pěti hodinám, to je v pořádku. A také jsem předložila některé návrhy, aby se komise na ně podívala právě v této časové chvíli. A také jsem předložila některé konstruktivní návrhy na náhradu cestujícím, pokud jde o náklady, tedy to je vstaženo k ceně letenky. A myslím, že se nakonec budeme muset rozhodnout, asi takto. Mm, pocházím z oboru, kde je služba zákazníkům zásadní a pokud vedete nějakou firmu a nejste schopni eh, zákazníkům kvalitní služby poskytnout, tak byste měli odejít. A my máme v Evropě skutečně eh, velké štěstí, protože máme řadu společností, které fungují výborně, jinak bychom se sem konkrétně mm, ani do parlamentu nedostali. A dokáží nás přepravit i v těžké situaci, v těžkých podmětrnostních podmínkách. A pokud jde o to, co sledovali Rakušané, vím, že paní Lichtenberger se může o tom vyjádřit celá jistě jako Rakušanka, ale nevím, kdo konkrétně se věnoval této problematice, kdo zmiňoval rakouskou studii. A jenom stručně zbývá řada otázek, které musíme ještě zkoumat. Eh, rozlišení časových hlouc spožení 5, 9, 12 hodin. Já myslím, že by to bylo negativní, kdybychom to mm, omezili 12 hodinami, pokud se to, tak jak to navrhuje komise, a myslím si, že také budete muset vnímat negativní dopady pokud si třeba každý bude chtít vyzvednout zavazadla na každém transferovém letišti, je to v pořádku, to by ale byl zcela jistě důsledek toho nového přístupu. Já si myslím, že je k tomu potřeba přistupovat rozumně. Pokud má mít komise za mimořádných okolností právo jednat na základě aktu v přenesené pravomoci, já to mohu nechat řadě kolegů, já myslím, že to ale není uh, Eh, pouze v rukou komise, protože mimořádné okolnosti to je eh, skutečně eh, složitý pojem. Můžeme odkázat na rozhodnutí Evropského soudního dvora, ale pokud vznikne technický problém, tak si pak musíme definovat, co v takové situaci znamená mimořádná okolnost. Ale důležité je, aby se představitelé tohoto oboru setkali a vytvořili autoritativní seznam, s nímž budou moci pracovat, protože to musí být také uznáno mezinárodně. Takže jsem přesvědčena, že se podaří eh, připravit rozumná varianta, ale obecně jde o problematiku velmi složitou a obecně uvidíme, jak se bude vše vyvíjet a budeme se zpravodajem spolupracovat, ale důležité je všechny um, zahnat do kouta, ale zároveň si klademe otázku, ehm, jak nejlépe zastupovat naše voliče, malé a střední podniky a celý dodavatelský řetězec. A k tomu patří také celý průmysl cestovního ruchu. Proto na úplný závěr chci poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Oui, merci, euh, monsieur président. Děkuji mnohokrát. Bernadette eh, Vernio, naše stínová zpravodajka, eh, tady bohužel není, proto ji zastoupím. A na úvod chci říci, že chce poděkovat eh, panu Bachovi zpravodaj za vynikající práci. Bylo předloženo velké množství pozměňovacích návrhů, což ukazuje, že o tuto problematiku je velký zájem. Je také důležité pokusit se nalézt rovnováhu mezi zájmy cestujících na straně jedné a e, efektivitou dopravy na straně druhé. Zároveň musíme zpřesnit několik definic, tak aby bylo dosaženo právní jistoty, mimo jiné mimořádné okolnosti, ty musí být lépe definovány Hm, a měli bychom tam mít také eh, lepší definici eh, nejrůznějších eh, zavazadel, které se hm, také převážejí. Hm, a pak také, pokud jde o smluvního dopravce, který je jinou eh, leteckou společností z třetí země, kde třeba nemají obdobné právní předpisy, tak je důležité tuto eh, alternativu také předpovídat. A také je důležité, že eh, by se měla spoždění také sdělovat o 48 hodin dříve a tak jak také Bernadette doporučila ještě eh, další změnu a pokud jde o ty spouštěcí mechanismy, eh, stínová zpravodajka doporučuje znovu zavést ty tři lhuty, tři hodiny do 300 kilometrů vzdálenosti, ty, tedy eh, sedm hodin až do pěti tisíc kilometrů a poté na delší vzdálenosti pak eh, těch deset hodin. A samozřejmě o tomto můžeme ještě hovořit, o těchto lhůtách, ale obecně by mělo platit, že se musíme snažit nalézt takový kompromis, který bude realizovatelný. Pokud je o poskytnutí ubytování eh, cestujícím, to je velice důležitý aspekt. Musíme si uvědomit, že první tři noci jsou vlastně ty nejdůležitější. Jde o také nejpravděpodobnější případ bez omezení ceny, ale měl by existovat třeba nějaký strop 80 euro na eh, noc, ale pro tu první noc si myslím, že zcela jistě nějaké řešení vymyslíme. A pokud jde o lhůty, podání stížností na základě nařízení, jde o podání do šesti respektive tří měsíců. nařízení se píše tři měsíce a pak je možné eh, prodloužit tuto lhutu až na 6 měsíců. A vidíme také velké rozdílnosti mezi jednotlivými členskými státy a stínová zpravodajka by ráda, aby také komise zvažovala eh, efektivitu tu dopravy z hlediska dopravců v dané zemi a samozřejmě usilovala také o harmonizovaný přístup. Děkuji. Thank you, Mr. De Grandes. Děkuji. Nelly Grandes. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče práva cestujících, tak to je opravdu vý... Mm, brilantní historie. Tady v parlamentu začal s tím se stanoviskem z vlastní iniciativy pan Taylor, který požádal zde v parlamentu odsud komisi o to, a komise uskutečnila, zapracovala jeho návrhy a musíme říci, že tento návrh je velmi pozitivní. Pan eh, zpravodaj opravdu to všechno zapracoval konečně. Eh, nechci tím říci, že by neměl před sebou ještě obrovský kus práce, protože musí zapracovat všechny pozměňovací návrhy. Já si myslím, že je důležité, abychom zde nestratili ze zřetele práva cestujících, ne toliko práva leteckých společností, která samozřejmě eh, tyto společnosti mají eh, legitimní eh, existenci na trhu. A je důležité najít tento, tuto rovnováhu mezi těmito legitimními zájmy. Ale hovoříme o něčem jiném. Musíme hovořit o tom, že hlavní váhu mají práva cestujících. Ve všech odvětvích, kde vlastně ti klienti děti jsou eh, takovými rukojmími, protože eh, se eh, nemohou nějakým způsobem mm, obejít tu potřebu této služby. A v těchto společnostech se tedy spíše soustředí zájem na akcionáře. Já si proto myslím, že zpráva eh, pana zpravodaje opravdu velmi pozitivní a určitě obdrží eh, obrovskou podporu. Rozhodně z naší strany určitě obdrží podporu. My jsme předložili dva pozměňovací návrhy, které jdou eh, v souladu s duchem a této práce a určitě jdou roku v ruce s ostatními kolegy. 537, tam, kde se hovoří o tom, kolik e, zavazadla, zavazadla e, se můžou e, vzít spolu, cestující sebou. Potom je tam 545, tam se hovoří o tom, jaké nákupy si mohou brát cestující sebou na palubu letadla, aniž by za to museli připlácet, tedy za ta palubní zavazadla. Potom chtěl bych se vrátit k otázce Gibraltaru. Paní Foster je velmi elegantní panu, paní poslankyní a nechce zacházet do tohoto sporu, který všichni znáte, ten spor, který existuje mezi Španělskem a mezi Spojeným královstvím. Doufáme, že během eh, dialogu se dojde eh, k nějaké dohodě, abychom eh, zabránili těm incidentům, které se nyní dějí. Já tedy doufám, že to tak dobře dopadne. Ale co není možné, je abychom eh, splnili požadavky paní Fostrové ani pana Watsona v tom smyslu, aby se eh, zrušilo prohlášení z roku 1987 z Londýna, tam, kde se hovoří o letišti eh, v Gibraltaru, mm, aby, že to rozhodnutí se nechalo ve vzduchu do té doby, než se dojde k dohodě ze dvou stran. Španělská vláda o tomto hovořila ve svém prohlášení z Kordoby a já si myslím, že komise Mm, eh, z hlediska tedy eh, striktně právního, stejně tak, jako to dělá paní eh, Foster, která to nechá v rukou právníků, tak se to musí nechat v rukou právníků a doufám, že najdeme řešení. Jak já říkám, my jsme velice mám pevně, jdeme zatím jak je to se stávajícím stavem, status quo. My si myslíme, že dialog je samozřejmě nejlepší. Jsme přátelé, obě dvě země, jsme členy EU, máme výborné vztahy a doufám, že tyto dvě země, Španělsko a Spojené království, eh, tento, eh, tento vyřeší, aby nedocházelo eh, k těmto incidentům. Děkuji, pane předsedo. Toto je téma, která nás všechny samozřejmě zajímá, protože všichni lítáme, máme různé zkušenosti a takové osobní černé seznamy. Já jsem zrovna dneska e, zažila takový negativní příklad eh, při příletu do Bruselu. Je to důležité, to samozřejmě víme. E, jako pasažíři že chceme, pasažíři chceme lítat, ale samozřejmě je možné říci, že ehm, jsou tady e, trošičku rozšířena ta práva a cestujících vůči návrhu komise a skutečně jde, je důležité, aby ehm, byly e, posíleny, protože do posud to není dostatečné. Já e, jsem zažila dvě situace, kdy jsem se snažila prosadit své právo a bylo to velmi obtížné. Dlouho to trvalo. Ehm, Ehm, nevždy tomu tak je, ale je toho celá řada. Je důležité najít tedy rovnováhu mezi ekonomikou a rolinek, tím musí mm, být e, ehm, ziskujete samozřejmě, ale cestující musí mít svá práva. A u návrhu komise ta rovnováha není úplně správná a Mm, návrh pana George Bacha je v mnoha bodech podle mě prostě lepší. Rozhodující pro mě je například to, že je nutné mít partnera na letišti. U některých aerolinek to funguje dobře, u jiných ne. To je třeba zlepšit. Další věc mm, je jasné, že odškodnění pro velké, za velké spoždění nebo výpadek letu eh, mm, musí odpovídat tedy eh, ceně letenky, protože není možné, aby bylo desetinásobné odškodnění, než byla cena letenky. Například, to jsem jmenoval jenom jako příklad. My všichni máme zkušenosti s aerolinkami. Eh, jedno je že mají eh, eh, určité letové plány a často vědí, že lety budou spoštěné. Eh, vy už jste sám čekal dvě hodiny, já tři hodiny, takže jsem vám záviděl. A oni vlastně dělají zisky na úkor cestujících někdy. Zase pře, přebukovali letenku, můj let do Berlína, já jsem musel letět večer a dostal jsem odškodnění jenom za ten let, který odpadl, ale ne za ten předbukovaný. To zase byl můj problém. Kdybych to věděl, tak bych se ani nepřebukoval. Takže a nebo jsem letěl z Bazilie do no, Hradu. Stálo to pouhých 90 euro. Ale kufr stál 60. To je úplně pomatené. Já bych chtěl vědět hned u té rezervace, co mám dělat. Je to samozřejmé, že někam letím s kufrem, že nemůž, to musí být v té ceně, o tom přece nelze diskutovat. Já, to prostě je nemožné, aby to bylo jinak. Co vůbec nechápu, komise, to byl nesmysl, že uh, soud řekl, že o třech hodin je odškodnění. A proč je to pět hodin eh, u, a u železnice jenom jedna hodina? To přece co je motivovalo k, to, k této úpravě? Přece musí být srovnatelné ty druhy dopravy. Ani to ve svém návrhu, ve své předluze vůbec nezmínili, že, že Eh, mm, proč vůbec to, proč, to, proč se vůbec nepokusili vytvořit tady spravedlivé poměry. Je eh, 9-12 hodin, to je báječné, ale když cestuji 5, 9 nebo 12 hodin, tak za, eh, od špodnění rozpoždění po dvou hodinách dostanou odškodnění. Proč je tady takový rozdíl? Proč u železnice se to vůbec nebere v úvahu a u Aroní, ano, když letím do LA, tak eh, chci, abych eh, ke mně bylo přistupováno určitým způsobem. Eh, zpáteční letenka, to je jasné, když to za to zaplatím, musím se dostat i zpátky. Pak je tady také rozsudek soudního dvora u železnice. Tam se říká, že nejsou e, zvláštní okolnosti, že se to musí platit. Když e, jednou vybuchla sopka, všude najednou byly neobvyklé okolnosti. Když tady je ten rozsudek, tak se podle toho řiďme. A nemůžeme říct, že když vypadne pilo, tak je to neobvyklá okolnost. To Mm, musí být na náklady aerolinek. Ale bashing. Obecně, obecně jde o cestující. Stejně u železnice jako u e, aerolinek. A zima, no, omlouvám se, pane předsedo. Ve Finsku v zimě Eh, proč bychom měli mít problémy? Máme pět eh, měsíců v roce, padá sníh nebo je sníh, tak by se nemělo lítat? Já znám jenom málo evropských zemí, které za 30 let, eh, kde za 30 let vůbec nesněžilo. Na to se prostě musíme připravit. No to jde. Ty hudební nástroje, poslední bod. Uh, Samozřejmě to je vaječné, že komise řekla ano, ne každý tedy hraje flétnu, někdo taky hraje na kontrabas nebo čelo, to je báječné, ale eh, teď se dívám na tebe, Brajne. Eh, eh, tam je to, je, je možné to zabezpečit. Samozřejmě to by tam mělo být, jinak jsem, co se týče kol, tak to bych považoval trošičku už přehnané, jinak souhlasím s zprávou a kompromisem. Pan Bradburn. Děkuji, pane předsedo. Když pan Kramer nám vyprávěl, kolik ho stálo to zavazadlo, zda nám řekne, zda eh, si mohl vzít taky kolona do letadla. To by mě zajímalo, kolik by to stálo. Já jsem ale chtěl několik bodů k mým pozměňovacím návrhům. Za prvé, řada z nich jsou vlastně překladem z, z iniciativní zprávy pana Taylora, která byla před, podpořena minule a týká se cestujících s omezenou mobilitou a postižených. Já jsem doufal, že tady bude konsensus. Pane předsedo, v běžných diskusích jsem řekl něco ohledně potřeby posílit národní orgány, um, kde je problém stál, že tam je problém, jak si vynutit si to právo. To Ehm, dosáhnout té kompenzace, ať je ta úroveň nebo výše jakákoliv. Myslím, že na národní úrovni nejsou dostatečné eh, silné orgány, aby to prosadili. Proto já chci posílit ehm, způsob jejich fungování. Také eh, chci zdát ho panu Bachovi, co se týče ehm, právní jistoty těch výjimečných okolností. Myslím, že bychom ten seznam neměli věřit komisi jako přenesené plavomoci, a, ale myslím, že co skutečně potřebujeme v legislativě je právní jistota, jasnost těchto věcí, aby bylo jasné, kdy má cestující právo na kompenzaci a kdy ne. A teď tomu tak není. Ještě dvě věci, pane předsedo. Uh, co se týče odškodnění, když letadlo zůstane vyset na runway, s výjimkou tedy bezpečnostních problémů, pokud jsou bezpečnostní hrozby, tak není možné, to není možné, ale tři hodiny tedy eh, tam zůstat trčet, to je dostatečné. Co se týče spoždění obecně, nemyslím, že je nerozumné, aby bylo odškodnění vypláceno především za krátké lety po spoždění od tří hodin. To bylo stanovisko parlamentu historicky k této věci. A já chci to vrátit zpátky do hry, protože především u krátkých letů v rámci EU, které jsou obvykle maximálně dvě hodiny, tak spoždění tři hodiny nemyslím, že je přehnané. Takže něco ještě, to je tedy něco k těm mým pozměňovacím návrhům. Děkuji, pan Venien. Ano. Ještě k tomu panu Kramerovi a jeho kuf, k tomu jeho kufru. Já, já um, cestuji obvykle velice nalehko, takže mě vůbec nevadí, že mě dotuje, jak se zavazadlo pana Kramera. Ale k tomu, co bylo řečeno, je potřeba rovnováhy mezi právě cestujících a potřebami operátora. To je správné, ale kde by měla být ta rovnováha, abychom to nepřehnali, tento regulační pudink, aby nebylo levnější zrušit let, než eh, mít spoždění o mm, tři hodiny, především na cestách, kde jsou třeba na trasách, kde jsou dva lety denně. Musíme eh, si dávat pozor, abychom tady nedali špatné pobídky. Co se týče krátkých, středních a dlouhých letů, také já jsem podobně jako Bradburn tam dal mm, pozměňovací návrh na tři hodiny. Pro mnoho letů v Evropě eh, biznesmeni eh, cestují tam a zpátky ve stejný den. Pokud je, to má pět hodin spoždění, tak smysl té cesty už jaksi spadá. Takže hm, pokud řeknete, že nedostanete kompenzaci, když eh, až po pěti hodinách, když to byl smysl vaší cesty a na schůzku jste nedorazili, tak to je vhodné u těch krátkých letů. U těch dlouhodobých letů, no, dlouhých letů je to samozřejmě jinak. Když cestujete na druhý konec světa, tak pár hodin vám nezabrání v cestě. Plus to, že eh, když je třeba eh, nahranit eh, letadlo, tak to může mít třeba půl dne spoždění, takže to je jiná, úplně jiná situace. Dále ty uh, navazující lety. Musíme být opatrní, i když mám jaksi uh, pochopení pro pasažéry, uh, kdy se, jak se stalo, že první let um, byl spožděný a nedo, a vlastně prošvihli ten druhý let. Ale často je nejprve krátký let a pak dlouhý let. Když všechny povinnosti padnou na toho e, poskytovatele krátkého letu, tak to zase dá špatné pobídky. To e, vlaxy podpoří mm, ty lety krátké, kde nebude návaznost a budete si vlastně kupovat lety zvlášť. Bude budete spoléhat na tom prvním letu za 50 euro, eh, co se týče dlouhého letu za 1500, eh, za 1500 euro, takže tady musíme být velmi opatrní. I Ryanair, jak si mm, to pochopili a chtějí to nějak řešit. Dále, jakékoliv omezení na duty free, které si můžete vzít na palubu, musí být známé. Ne, musí to být tedy jasně řečeno check-inu při bukování, také i když měníte, přesedáte tedy na jiný let, eh, a tak najednou ty duty free um, ehm, lahve nemohou na ten druhý let. To prostě lidi rozčílí. Dále, co řekl pan Bradbon, postižení. Když aerolinka Mm, vyžaduje, aby postiženého doprovázel nějaký pečující, pečující osoba, tak je absurdní, aby platil eh, letišní daň. Eh, to tady jsem podpořil a také jsem podpořil pozměňovací návrh hodně hudebních nástrojů. Chci vám jenom připomenout, že odletová taxa za letiště je záležitostí místní vlády Farmajerza Imko. Ja, <clears throat> danke, Herr Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem zpravodajem v IMKU a to je výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. E, proto my na to nahlížíme z hlediska spotřebitele. E, máme 237 pozměňovacích návrhů a vypracovali jsme 9 kompromisů. E, zítra dopoledne o tom budeme hlasovat a doufáme, že ty naše aspekty, které se týkají ochrany spotřebitele, takže budou zohledněny v tom vašem eh, výboru, který je odpovědný pro tuto záležitost. Takže, co je pro nás obzvláště důležité? Eh, za prvé, eh, takže v případě, že nesmíme dovolit v rámci diskuzí to, aby se nám vyhrožovalo eh, smlouvou. Toto se týká především no show a ostatních argumentů. Eh, tady si myslím, že bychom měli být eh, za jedno. Kompromis jedná. Tady se jedná o mimořádné okolnosti. Já si myslím, že tu přílohu, ten seznam bychom měli jasně formulovat a my tam navrhujeme že tam, kde se eh, jedná o mm, ty mimořádné okolnosti, ty jsou eh, v té druhé části. Eh, takže tam jsou, máme mimořádné okolnosti, které vlastně jsou omluvou a zase ty mimořádné okolnosti, které nejsou omluvou. Například, když máme nějaké letadlo a potom Eh, takže potom dole na eh, zemi je tedy to letadlo poškozeno. Za to samozřejmě ta společnost nemůže, ale eh, ten cestující také ne. Takže my si myslíme, že by to riziko mělo být na straně letecké společnosti a ne cestujícího v tomto případě. Proto navrhujeme vypracovat konkrétní seznam, který by ale nebyl vyčerpávající. Bylo by to tak, že my tedy to stanovíme takto a komise v případě, že tam existují jiné mimořádné okolnosti, na které jsme my nepomysleli, tak aby to komise prostřednictvím aktu přesné pravomoci doplnila. Ale takže ne, nemůže, se to, nemůže to potom pozbít platnosti. Takže eh, tedy ty okolnosti, které jsou omluvou, ty okolnosti, které nejsou omluvou, eh, které jsme neměli na mysli. Eh, politika no show. V případě, že cestující E, třeba v nějakém zpátečním letu, nebo se jedná o nějaký let, který se skládá ze tří tras, tak pokud se to zabukuje a pokud ten e, cestující e, si to zakoupí, tak se může rozhodnout, jestli nastoupí na jednu z těchto tras. On si za to zaplatil a proto je to takto vypočítáno, kalkulace ceny. Takže v případě, že tam není, tak proč by se na tom nemělo něco změnit, protože e, samozřejmě letecká společnost, prostě když, když tam ta osoba nesedí na tom sedadle, tak ušetří e, několik litrů paliva, ale nic jiného se nezmění. E, potom spoždění na runway, my tam máme, máme spoždění dvě hodiny, to stačí na runway a potom musí ten cestující moci vystoupit ale to, co je na třetím místě a potom třeba za deset minut může odletět, ale když to stanovíme pevně, tak by to znamenalo, že by se to musel zase vrátit, takže to by nebylo rozumné. Takže máme tady eh, eh, tedy ten proměnlivý čas, půlhodinový a pilot se rozhodne. Když pilot řekne, vážení pasažéři, musíme se bohužel otočit, za 10 minut, ale můžeme za 20 minut startovat tak můžeme na té eh, runway zůstat. Já si myslím, že zde bychom měli eh, předat odpovědnost pilotům, kteří konec konců mají, eh, přebírají odpovědnost za životy pasažérů a tak, aby o tom rozhodli. Přenocování v hotelech, informační politika, potom Eh, zavazadla, my si myslíme, že při zabukování tam musí být prostě jasně stanoveno, kolik to stojí a musí tam být všechno započteno, musí to tam být jasně stanoveno a hned musí být na začátku eh, jasně stanovená částka, která je závazná. Nemůžeme dovolit, aby na konci bylo, dobře, chcete-li zaplatit eh, kreditkou, tak musíte si připlatit 30 eur. To ne. Eh, potom nákupy na letišti, eh, že by to bylo v příručním zavazadle, tak zítra dopoledne o tom budeme ještě jednat. Máme tedy čas na to, aby eh, jste zohlednili názor výboru pro vnitřní trh. My jsme toho názoru, že z hlediska cestujícího, to jsme my všichni, protože my všichni létáme, tak Spojené království i Španělsko jsou členy Evropské unie. Takže tady nehraje žádnou roli, kdo by zde měl více či méně říci, vyjádřit se. Prostě ty cestující, ti cestující se nacházejí v EU, takže proč bychom tady měli mít nějakou výjimku? Z tohoto hlediska tedy navrhujeme, aby ta dohoda byla interpretována z hlediska aktuálních e, situací. A co se týče těch e, paušálů při spoždění Eh, tři hodiny, pět hodin, tak tady to nechceme komplikovat. Chtěl bych říct si, že je to velmi dobrá zpráva, protože, jak říkám, my jsme hned od začátku spolupracovali s vaším zpravodajem a tím pádem se ta naše stanoviska mohla eh, přiblížit a pracovali jsme opravdu velmi těsně. Víte, že potom eh, se bude jednat o eh, paušály při cestování, to je zase otázka naše. Možná se to někdy překrývá, ale tam budu já zase eh, zpravodaj a budu se těšit i na tuto spolupráci. Děkuji. Paní Sehnalová, prosím, máte slovo jsem nějakým způsobem vypadla z toho seznamu přihlášených, takže děkuji, že jsem ještě dostala slovo. Eh, chtěla bych jednak poděkovat panu zpravodaji Bachovi za opravdu vynikající a angažovanou práci nad touhle zprávou. A nebudu opakovat to, co už tady zmiňoval, ať už on nebo někteří eh, ostatní kolegové. Já bych vaši pozornost chtěla upřít ke dvěma pozměňujícím návrhům, které jsem předkládala, ať už já eh, nebo ve spolupráci. Eh, je to jednak pozměňující návrh 219 eh, ke článku 2, který se týká definice a tady navrhuji doplnění definice o cenu letenky nebo cenu letenky, eh, kdy požaduji, aby byla u cen letenek jednoznačně vyloučena ze strany leteckých dopravců jakákoliv cenová diskriminace cestujících na základě toho, kde si kupuje nebo kde, ze které země provádí rezervaci. Prostě cena letenky ze stejnou leteckou společností musí být stejná, ať už si kupujete třeba v České republice nebo, nebo v Belgii protože to je vlastně součást cenové netransparentnosti a pokud se týká i tedy e, nasazování takovéto dvojí cenové politiky, tak je to podle mého názoru naprosto nepřijatelné. E, nemluvě o tom, že je to neférové vůči cestujícím a rozhodně to neprospívá vytváření jednotného trhu v oblasti leteckých služeb. Druhý pozměňující návrh, o kterém bych chtěla mluvit, je pozměňující návrh číslo 447, který podávám eh, ve spolupráci eh, s panem předsedou Simpsonem. Je to nový odstavec článku 14, který se týká eh, povinnosti informovat cestující a ve kterém požadujeme, aby eh, letečtí dopravci informovali cestující eh, o jejich právech a o kontaktech, kam se mohou obracet se žádostí o pomoc a o asistenci. Eh, protože si myslím, že tyto informace jsou zásadní a měly by být jasně čitelné, transparentní a měly by být povinně uvedeny jak na elektronických letenkách, tak na palubních lístcích, protože většinou dosud na těchto Eh, těchto dokumentech eh, člověk dostane možná informaci o svých povinnostech a o různých omezeních a nabídkách dalších služeb, ale rozhodně ne o svých právech. Takže eh, tady v těchto dvou případech bych ráda jak pana zpravodaje, tak vás ostatní kolegy poprosila o podporu. Díky. Thank you. For myself, no, then. Děkuji. Mm, za sebe chci si. Ehm, tím, že bych začal hudebními nástroji. Mě jednou mi tedy bylo odmítnuto vzít si kriketovou pálku do letadla, protože mi bylo řečeno, že to je nebezpečná zbraň. Ehm, evidentně asi neviděli, jak pálkuju, ale museli jsme tedy eh, dát kriketovou pálku do ehm, Eh, zavazadlového prostoru, protože to bylo považováno za nebezpečnou zbraň. Force majeure, to je klíčem celé této věci. To je, toto je legislativa o právech cestujících, nikoli aerolinek. Já jsem tedy viděl řadu pozměňovacích návrhů a obávám se, že když se snažíme najít kompromis k force majeure, tak místo toho vytvoříme více mezer a děr force majeure, než jaké už existují teď. Force majeure musí být velice mm, striktně regulována. Já nechci uh, dlouhý seznam, já chci co nejkratší seznam force majeure. Nechci seznam komise, který dali teď na webové stránky a viděli to všechny um, aerolinky jako definitivní cíl, ke které, kterým se mají řídit. A já nesouhlasím s panem Taylorem. Ehm, nechceme se spolehat na rozsudky soudního dvora, protože mm, prostě aerolinky to stejně ignorují. Proč? Protože používají argument force majeure, Eh, jak se vyhnout placení kompenzací pasažérům. A z tohoto hlediska komise přišla se seznamem, který je mm, už tak dost problematický. A mohu vám upozornit, že před pár týdny jste vy všichni eh, se bouřili proti tomu, že komise ehm, přenesla pravomoci k eh, co se týče letových a, mm, ehm, a jiných práv. A co se týče práv cestujících, tak jim chcete přenášet pravomoci. To já bych neudělal v žádném případě ani trošku, protože minule to naprosto zvorali a v tuto chvíli mm, mm, vlastně aerolinky mohou uh, to mm, obejít jakoukoliv legislativu, takže to ne, podle mého názoru. A také k tomu, co řekl Filip Bradborn k těm postiženým, lidem s omezenou mobilitou, tady na to by se mohlo zapomenout, jak si při té snaze o tu kompenzaci. To právo letět, právo mít tedy mobilitu, kterou občan potřebuje. A role Ehm, IP, to byla katastrofa této legislativě. Cokoliv vznikne příště, tak národní orgány musí udělat tu práci, kde eh, jak si eh, doposud naprosto selhaly. Paní Sehnalová zmínila práva cestujících, tak aby jim byly, byla dána k dispozici. Ta by měla být vytisknuta na elektronické letence. To, mají, to má teď většina lidí a tam se vůbec nezmiňují práva cestujících. I uh, pokud si pamatujete ty eh, lesklé brožurky, letenky, tak tam se aspoň zmiňovala Montrealská konvence, mluvá podobně. A teď a teď e, máte jenom přehled z toho, z čeho se skládá ta cena, ale vůbec není zmínku o právech. Já věřím, že ta kompenzace by měla být založena na tom, ne na ceně, která je eh, tu letenku, ale ty škody, které vznikly. Protože jak můžete ocenit to, že meškáte pohřeb své matky, protože jste na, zaplatili jenom 50 euro za nízkonákladového přepravce? Myslím, že ta kompenzace by měla být založena na nějaké stanovené částce, která by byla referencí za, ty, za to, ty problémy, které to způsobilo. Když já jsem byl učitelem, tak se mě někdo zeptal, jak eh, eh, by se dalo zlepšit, eh, dal zlepšit výuka. Já jsem pověděl, že by tam u toho nesměly být děti. Když se zeptáte aerolinek, jak zlepšit letectví, tak by vám řekli, že by to šlo, pokud by u toho nebyli cestující. Ale my to musíme vrátit směrem k těm cestujícím a jejich právech. Proto znova opakuji, že to je, jde o práva cestujících, ne aerolinek. Já se obávám, že budete trošičku příliš měcí vůči aerolinkám. A nakonec budeme mít kompromisy, které, a tam bude ještě více děr než původně. My musíme být velice pevní, to je můj názor. Pan Karamicos. Doufám, že nechcete navrhnout další seznam pana Karamicos. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za vaše přesvědčení o této tematice. Děkuji také panu Bachovi za výbornou zprávu a také děkuji kolegům za těch téměř 500 pozměňovacích návrhů, které kolegové předložili, což celé jistě dokládá, že jde o téma velmi populární a zajímavé. A chci zmínit, že řada z těch pozměňovacích návrhů se zaměřuje na vysvětlení práv cestujících a dosažení rozumné úrovně jistoty. Současně však platí, že pokud se na to zaměříte skutečně pozorně, tak se můžeme odhlédnout také od cílu a musíme si uvědomit, že nová verze by se měla snažit o vymáhání práv cestujících a také o dosažení rozumné rovnováhy mezi zájmy cestujícího na straně jedné a finančních dopadů na sektor na straně druhé a nepřímo také Eh, to se samozřejmě dotkne znovu toho spotřebitele, protože pokud společnost nakonec krachuje a budou fungovat už jenom loukosty nebo společnosti z třetí zemí, které vůbec nemusí dodržovat žádná pravidla, tak to bude ještě horší. Pokusme se tedy eh, ještě zaměřit na další aspekty po tom krátkém úvodu. Za prvé, eh, lhuty po nichž vzniká nárok na náhradu tři hodiny, jak jsme zmínili, v mnoha případech nestačí na to, abychom vyřešili příčiny spoždění a může to vést ještě k dalším aspektům. Pokud letecká společnost musí uhradit eh, náhradu tak jako tak, je pak zajímavější, aby let vůbec zrušila úplně s tím, že ty cestující převede na let jiný a nakonec za to v uvozovkách zaplatí cestující, protože ten je nucen cestovat jiným letem, eh, přesměrovaným letem, kde je třeba nedostatek místa a podobně. Eh, a proto jsme se rozhodli nabídnout delší lhůty pro vznik nároku na kompenzaci, abychom se vyhnuli tomto jednání leteckých společností a dále výše náhrady. Pokud stanovíte časové lhůty, komise vidí ža- nevidí žádný důvod, proč změnit eh, tyto eh, částky nebo proč je napojit na hodnotu eh, letenky. Jak rozhodl Evropský soudní dvůr, jde o náhradu ztráty času cestujícího, netýká se vůbec ceny letenky. A třetí záležitost, kterou zmiňuji, jsou externí mimořádné okolnosti, vyšší moc. To, co navrhujete, je také v souladu s judikaturou soudního dvora, eh, která ukazuje, že se nakonec odklání v mnoha situacích o rozhodnutí věci Valentin, kde komise v této souvislosti zastává názor, že při pravidelných kontrolách nebo pravidelné údržbě, e, pokud tedy vznikne ztráta času, nejde o mimořádnou e, okolnost. Pokud tyto kroky jsou provedeny správně, pokud jsou předvydatelné a e, tak by nemělo toto vést k náhradě. Musíme si také uvědomit, že se chceme vyhnout tomu, aby vznikal komerční tlak na piloty a letecké společnosti, když budou rozhodovat e, o bezpečnosti, která má ten největší význam. To byl další třetí bod. A čtvrtá záležitost přesměrování letu. Návrh zprávy navrhuje zavedení práva na přesměrování pro cestující, jehož let má spoždění. Toto právo je nové a neexistuje v současné právní úpravě, kde se předpokládá, že daný let i nadále bude operován. Představme si situaci, kdy cestující musí být přesměrováni, ale současně Eh, daný let eh, stejně eh, proběhne a to pak by představovalo obrovský náklad navíc. Musíme tedy problematiku předsměrování zvážit důkladně. A nakonec, a to už tady také zaznělo v diskusi, i v předchozí zprávě, jak tedy řešit problematiku ubytování ehm, cestujících za mimořádných okolností. My si uvědomujeme, že někteří poslanci by rádi toto vypustili a zajistili ubytování v takovém přátelštějším eh, prostředí nebo přístupu. My jsme však navrhli takové znění, eh, které souvisí i s omezením odpovědnosti letecké společnosti v situaci, kdy jde o mimo kontrolu leteckých společností. Toto je mimořádná situace, která neexistuje v žádném jiném hospodářském sektoru. A takové ustanovení by pak mělo přímo negativní dopady. Já nechci odkazovat na některé členské státy, kde původně byly tři aerolinie a z toho dvě zkrachovaly. On to nakonec zaplatí cestující tak jako tak. Já, když chci cestovat do své domoviny, tak platím mnohem víc, než jsem platil třeba před takovými čtyřmi lety. A současně ještě souhlasím s tím, aby lidé s postižením a omezenou hybností měli také právo cestovat letadlem. To jsme řekli mnohokrát. A myslím, že k těmto bodům bych tedy doplnil na zmíněné připomínky a doufám, že to všechno povede ke zdokonalenému textu a že nedojde k tomu, jak varujete, pane předsedo, že by bylo mnohem více mezer v tom zákoně, v právní úpravě, než je tomu nyní. Rozhodně na jedné straně nechceme dát aktiv přenesené pravomoci na straně druhé bychom eh, pak eh, hledali tu nejlepší cestu a já právě toto za nejlepší cestu ku předu považuji. Děkuji, říká předseda. Snažím se nezneužít své pozice předsedy výboru, proto dám slovo raději přímo panu Bachovi. Yes, thank you, Brian. Děkuji. Děkuji všem kolegům za vysvětlení a za zkušenosti, se kterými se podělili a také děkuji za všechny návrhy, které nejdříve poslali písemně a potom přednesli zde ústně. Také děkuji komisi. Já si myslím, že je důležité si vždy vyslechnout komisi a její e, zdůvodnění. Já si myslím, že v zásadě jsme všichni zajedno. A to v tom, že máme práva, které v současnosti existují, ale tato práva nejsou jasně definována. Všechno, co souvisí s definicemi a s jasností, tak tam určitě jsme za jedno. Vyslechla jsem si od různých eh, kolegů, že bychom měli posílit práva. Já mám na to stejný názor. Já si myslím, že se nejedná pouze nebo jednoduše o tom, že by se měly obecně práva posílit, ale prostě, že ta pravidla, která nyní fungují eh, a která znamenají práva, tak to, aby bylo posíleno, aby to bylo jasně definováno aby ve eh, srovnání s návrhem eh, komise se jedná o posílení práv, protože komise se snaží o vyváženost, snaží se o zohlednění různých úhlů ale já si myslím, že eh, přesto eh, upřednostňuje eh, komise, bych řekl, letecké společnosti. Co se týče těch aktů přenesené pravomoci, tak zde souhlasím s panem předsedou, já i většina kolegů se tak vyjádřila, že bychom měli mít jasný seznam a že by našem, naším cílem mělo být vypracovat jasný seznam a co nejméně sázet na aktiv přenesené pravomoci. Co se týče navazujících letů, komise ve svém návrhu hovoří o tom, že by se mělo eh, zohlednit eh, ta kompenzace eh, pro spoždění při příletu a já si myslím, že to by mohlo znamenat problémy pro regionální lety, protože proto bych navrhoval, že těch 90 minut, těch prvních 90 minut spoždění by nebylo na úkor těch regionálních malých společností. A přesto bych chtěl ponechat v návrhu komis, z návrhu komise to, že by se mělo započítat eh, tedy eh, to spoždění při příletu. Co se týče ceny letu, letenky, tak několik kolegů a kolegyň se vyjádřilo v tom, uh, smyslu, že bychom měli mít eh, eh, levnější, eh, tedy v případě těch levnějších letů, kde se tedy nežádá o celé odškodnění, tak já bych chtěl říci, že to je právě pozice zákonodárce parlamentu v minulosti. Tady se hovořilo o tom, že je potřeba stanovit jasnou kompenzaci v rozporu s Montrealskou úmluvou, protože tam se hovoří o kompenzaci která by byla která by se tedy já bych chtěl eh, ve svém návrhu, a tak jak o tom hovořila komise, já bych chtěl, aby to bylo nezávisle na ceně letenky. Já chci zjednodušení. Já si myslím, že tady eh, ty eh, trigger points, tady 5, 9 a 12, já si myslím, že to je zhoršení současné eh, situace. Já jsem se snažil eh, tedy, aby to bylo eh, jednodušší. Já si myslím, že 9 mm, a 5, tak, takže to by bylo tak v pořádku, tak jak jsou dnes organizovány letecké společnosti, že to je proveditelné. A potom, a potom zjednodušení 300-600 eur tak to si myslím, že by také vedlo ke zjednodušení. A souvisí to s informacemi pro cestující, to si myslím, že musí být zjednodušeno i při eh, rezervaci. Eh, veškeré ty věci, které souvisí s příručním eh, zavazadlem. Takže to je potřeba zjednodušit. Já jsem přesvědčen o tom, že máme dobré kompromisy. Eh, máme dobré kompromisy, ne jak se bál náš předseda, ale že máme dobré kompromisy, abychom posílili práva cestujících, aniž bychom dostali letecké společnosti do situace, kdy budou eh, zbytečně zatíženy. Já si myslím, že když se podíváme na ta eh, čísla, tak tady nehovoříme o ehm, mnoha milionech cestujících, tady hovoříme o malém procentu a myslím si, že ve srovnání s leteckými společnostmi, které jsou mimo EU, tak si myslím, že se jedná otázku e, vnímání. Já si myslím, že evropské společnosti e, můžou e, vlastně i mm, zlepšit svůj obraz u cestujících v porovnání s těmi ostatními společnostmi mimo EU. A to se týče i těch kompenzací, jak říkám, myslím si, že to je do, o, do, dobrý návrh. Tím se dostáváme ke konci této rozpravy, jak jsem řekl na úvod. E, budeme hlasovat této zprávě 17.12. Děkuji vám. Další bod je regionální označení kvality. To je stanovisko e, pro výbor Agri, pan Rubix. Ten tady není, ani nikdo jiný z jeho frakce, proto je na mě, abych to uvedl jménem pana Rubixa. Klid, prosím. 36 eh, pozměňovacích návrhů bylo předloženo k tomuto návrhu eh, mm, pro výbor Agri. Zpravodaj děkuje všem kolegům i stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. 24 eh, října proběhlo eh, schůzka, na které byla zavřena dohoda pěti kompromisech. Eh, se zaměřují na roli cestovního ruchu, klíčovou roli při rozvoji specifických eh, regionálních označení kvality. Role Unie v této věci by měla být především podpora spolupráce mezi členskými státy především výměnou nejlepší praxe. Návrhy se dále rozvíjejí. Spravodaj podporuje pozměňovací návrhy posilující eh, vytváření partnerství sítí na regionální úrovni. Také podporuje názor, že eh, všechny lokality s označením kvality musí Eh, navazovat na existující označování, jako označování hm, potravinářských produktů a podobně. Spravodaj nechce eh, vyzývat eh, k nové iniciativě k označování regionálních kvality. Věří, že by to nevyřešilo ehm, problémy, nicméně spravodaj chce mm, v kompromisech, do kompromisů začlenit co nejvíce pozměňovacích návrhů, e, které mají podporu většiny frakcí. Pan Dantan, EPP. Děkuji vám. Zpráva, která nám kterou nám překládá pan zpravodaj, je podle mého názoru trošku zmatená, protože eh, regi- známka regionální kvality je dobře zavedena. Eh, je to něco, co říká spotřebiteli, že je tady něco navíc a tím navíc je kvalita. A právě z tohoto důvodu jsme se domnívali, že právě tento krok zdůraznění kvality by neměl vytvářet zmatek eh, s těmi produkty, které jsou již zavedeny v tom označování, například nejrůznější známky označující turisticky zajímavá místa, hodnotná místa. Proto jsme požádali, aby pan zpravodaj vzal v úvahu náš návrh kompromisů a chceme poděkovat za to, že on byl velmi vstřícný vůči tomu, co e, naše skupina vyjádřila a podpořil nás. Děkuji, paní majster. Já, to je... Ano, to je velmi hezké, to, co řekl pan Dantán já bych chtěla poděkovat také panu eh, zpravodaji. Eh, stínový zpravodajové eh, jsme se sešli, bylo to velmi konstruktivně. Moje politická skupina úplně nesouhlasila ze vším, co je ve zprávě, ale já si myslím, že prostřednictvím těch pozměňovacích návrhů jsme ukázali, co chceme. Já si myslím, že určitě se o tom dá zítra hlasovat a budeme odpovídajícím způsobem tedy o tom zítra hlasovat. Nikdo z komise zde není, proto hlasování bude zítra a nyní nás čeká bod, který je k novému projektu TMT, prezentace DG Moves Evropské komise. Eh, pan Unili by měl vystoupit, pokud eh, požádám o chvilku strpení, než kolega dorazí. Okay, mis... Next item, new TNT call. Další bod, eh, nový projekt TNT, výběrové řízení. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za příležitost vystoupit na půdě vašeho výboru. Jsem také rád, že vznikla taková ta již dobrá tradice informovat vás dopředu o výběrových řízeních. A vždycky také informujeme později, eh, v tomto týdnu budeme informovat zástupce členských států. Týká se to posledního výběrového řízení současného programu TNT. Máme 350 milionů eh, eur zhruba k dispozici, 70 milionů z, z ročních programů a 280 z víceletého finančního programu. A jsme přesvědčeni, že bychom měli eh, zaměřit svoji pozornost na to, co přinese nejlepší výsledky, tedy ERTMS a pak řada dalších projektů, která se týká, týká dálnic moří. A pak eh, se musíme zaměřovat na to, kde jsou ještě rezervy, eh, co by se mělo zlepšovat na základě těch projektů a iniciativ, které již byly předloženy. Tady to bude především v oblasti inteligentních transportních systémů, což je trošičku takovým doplněním toho předchozího ehm, výběrového řízení trošku, kde to nebylo dostatečně využito. A samozřejmě to znamená také nové programové období pro CEF, tedy mechanismus propojení Evropy. A týká se to také tématu, témat, která právě s nástrojem propojení Evropy souvisejí. Připravujeme, že zveřejníme tento uh, Eh, toto výběrové řízení na počátku prosince, abychom zadali smlouvy ještě před létem. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Má někdo nějaký dotaz? Není tomu tak? Tak byste se měli připravit s projekty na začátek prosinec. Děkuji, pane Onidy. A tímto se dostáváme ke konci dnešního odpoledního programu zasedání výboru. Děkuji kolegům za to, že si vzali k srdci mou radu, aby byli struční. A nyní přejdeme ehm, k zasedání koordinátoru, jakmile se všichni koordinátoři sejdou. Dáme si malou pauzu, 10 minutek. Sorry. Ja,